to neovlivnilo schodu ve výboru. Toto, tento článek bude aplikován i na obnovované mandáty pro budoucí parlamentní jednání. Děkuji, pane Ody. Vyslechl jsem si vás, vy jste mi to dal vědět už předtím. Pokud jde o tu zpětnou interpretaci eh, v tomto, v tomto způsobu, tak ta není eh, v rámci našeho v, našeho, v rámci našeho jednacího řádu možná, takže já bych vás poprosil, abychom jednali tak a jak nám eh, podle mandátu, které nám dalo plénum, výklad článku 191 eh, je jednoznačný. Prosím o pochopení, že zpětně toto nechce změnit. V politice to je jako v lidském životě. V podstatě zpětně nemůžete změnit vůbec nic a musíme se s tím vypořádat. Je mi to skutečně líto. Tak a tady se e, dostáváme k prvnímu bodu našeho dnešního pořadu jednání, to znamená ke společné rozpravě o víceletém finančním rámci a vlastních zdrojích. Vyslechneme si e, příspěvky zpravodaje, e, zprávy pro víceletý finanční rámec na léta 2014 až 2020 a než dám slovo panu zpravodaji, dovolte mi stručnou poznámku z mé strany. V posledních šesti nebo sedmi měsících jsem měl příležitost eh, diskutovat s naší takzvanou kontaktní skupinou, která vede jednání eh, která vede jednání parlamentu s ostatními institucemi, to znamená s komisí a s radou. Spolupráce to byla velice úzká, já jsem byl předsedou této kontaktní skupiny a rád bych zde v plénu zmínil výjimečnou kvalitu práce této e, kontaktní skupiny. Je to například pan Lamasur, Böge, Kalfin a pan Hahn. To jsou pánové, kteří e, vedli jednání s Všeobecnou radou za parlament a v rámci skupiny jako takové pak zasedají koordinátoři a koordinátorky a předsedové předsednictví rozpočtového výboru. Dámy a pánové, musím říci, že jejich práce byla naprosto kompetentní, naprosto kolegiální a e, představuje velmi dobré kvalitativní zastoupení. V podstatě jsem nikdy nic podobného neviděl. A Eh, vzhledem k výkonu zástupců ostatních institucí mohu říci, že můžeme být pišni na práci, kterou tito pánové a tyto dámy odvedli. Takže eh, v tuto chvíli bych rád ještě jednou vyzdvihl jejich zásluhy. Na dnešní rozpravě vítám pana Mavrojanise, pana Ševčoviče a pana Levandovského. A to si myslím, eh, že už je z mé strany vše. Eh, srdečně vás, pánové, vítáme a vítáme samozřejmě všechny v sále. Jako prvnímu tedy dám slovo panu zpravodaji Bögemu, pak bude následovat pan Kalfin. Takže nejprve pan Böge, prosím. Eh, Pane předsedo, milé kolegyně a milí kolegové, nejdříve chci říct, že k vyjednávacímu týmu eh, přísluší také kolegyně Jensen z ALDE a zároveň bych chtěl poprosit o omluvu. Říká vám předseda, nebyl to nějaký zlý záměr, promiňte, platí to samozřejmě i pro vás, to, co jsem říkal, můj dík za ta vyjednávání a děkuji vám mnohokrát, pane Böge, že jste to takto kolegiálně opravil. Děkuji. Pane předsedo, rozpočtoví odborníci, ti se věnují každému detailu a dávají na ně pozor na detaily. A proto chci říct, že zcela vítám, jak intenzivně vy jste se jako předseda tohoto parlamentu zasazoval o demokracii evropské rozpočtové politiky nezávisle na možných ne, různých názorech, které se týkají vašeho interview včera večer. Ale to vyřešíme na jiném místě. My s kolegem Kalvíme přikládáme průměžnou zprávu, která má přispět k tomu, aby postup souhlasu s víceletým finančním rámcem se zrychlil a zjednodušil. Děláme to na základě eh, toho, co jsme již vykonali v minulosti, respektive co vykonal výbor Šure, který vedla Juta Hauk a je zpravodaj Salvador Gariga. Chci poděkovat na tomto místě eh, současnému předsednictví a minulým předsednictvím, protože my eh, se nacházíme v pilotním projektu, protože před schůzí Rady pro všeobecné záležitosti a těm briefingům, které se týkají té vyjednávací osnovy. Zde byla tedy pozvána i delegace Evropského parlamentu k informální schůzce Rady pro všeobecné záležitosti. Takto jsme posílili zájemné pochopení, posílili naši společnou spolupráci a snažili jsme se zaměřit zejména na obsahy a ne vyvíjet nějaké předsudky. Tato pracovní metoda ovšem samozřejmě nezaručuje a priori žádné výsledky. Naše analýza se zabývá větším množstvím informací než nějakými magickými čísly. My jsme se intenzivně věnovali obsahy, eh, kterým se bude muset věnovat Evropská unie v kontextu globalizace. Podívali jsme se v rámci víceletého finančního rámce, jak vypadá návrh komise a jakým způsobem my se k tomu návrhu chceme postavit. Samozřejmě nám jde rovněž o čísla, o přiměřená čísla, ale jde také o obsahy, jde o obšírnou flexibilitu pro roční rozpočtové procesy, jde o vlastní zdroje, které by si zasloužily toto jméno a v současné době jde obzvláště o to, abychom měli jednotu evropského rozpočtu, tak jak to smlouva eh, v tomto ohledu jednoznačně určuje. České státy říkají, že hovoříme o nějakém magickém čísle a zároveň říkají, že v rámci koheze a zemědělské politiky musí vše zůstat tak, tak je a zbytek je nezajímá. Dámy a pánové, toto není příspěvek pro růst a zaměstnanost v takto obtížné době konsolidace rozpočtu. Pokud členské státy nejsou ochotny eh, dát evropskému rozpočtu přiměřenou výši prostředků, tak musí jasně ukázat, jaké politické priority, na kterých se sami rozhodli, budou muset opět být v budoucnu jaksi seškrtány a odpadnou z naší agendy. Není možné, abychom měli programy jako je Erasmus, kde máme 2,5 miliony studentů a že tam budeme muset škrtat například proto, protože některé věci si chceme zachovat v politice soudržnosti či v zemědělské politice. Není možné, abychom řekli 3% pro výzkum a vývoj a seškrtali návrhy komise, například eh, při eh, horizonu 2020. Nemůžeme říct, že Evropa chce mít novou roli v rámci rozvojové zahraniční politiky a zároveň nedodržet naše vlastní cíle v rámci 0,7 v rozvojové politiky, což se měří podle HND toto není možné, tak to nejsme důvěryhodní. Samozřejmě musíme zohlednit konzolidaci rozpočtu členských států, ale potřebujeme eh, se více zaměřit na tzv. better spending, tedy lepší nakládání s prostředky. Na toto jsme se rovněž zaměřili, zejména v administrativní oblasti a rovněž v rámci managementu jednotlivých programů. Chceme tam dosáhnout vylepšení. Zároveň říkáme, že takovéto problémy, jako například Connecting Europe, si celoživotní učení, se nesmějí eh, jaksi eh, dostat na vedlejší kolej. A další věc, debata mezi eh, o tom, kde využít princip subsidiarity, co patří do evropské zprávy, co do národní zprávy. I toto patří do našeho tématu. Například členské státy mají velké množství vlastních vyslanectví a velvyslanectví, kde zaměstnávají tisíce lidí a rozpočet eh, je ve výši miliard a je to 15krát větší číslo než rozpočet pro SVČ na rok 2012. I takováto čísla a jejich uvádění patří k rovnému otevřenému zacházení a k tomu, že si říkáme pravdu. Chceme mít částky na základě naší analýzy a na základě výzev z Lisabonské smlouvy, které budou překračovat návrhy komise. A to právě proto, protože máme analýzu, jakou máme. Dámy a pánové, pokud se nedohodneme, tak eh, budou platit stropy pro rok 2013. Tedy ne rozpočet, ale ty stropy. Ty stropy budou platit tak dlouho, dokud nebudeme mít řešení. Ale právě naše nabídka, která zachovává rovnováhu mezi přiměřenými čísly a či obtížnější jsou čí, ta čísla, tím více flexibility potřebujeme. Musíme jasně říci, že potřebujeme vlastní zdroje tak jak Anna Jensen a kolega to mají v, v naší zprávě. Potřebujeme vlastní zprávě, které si zaslouží toto jméno a komise přišla s odpovědajícím návrhem, zohledňuje to také využívání daně z finančních transakcí, což povede k adekvátní redukci finančních příspěvků členských států. Pokud nyní hovoříme o eurofacilitě či eurokapacitě, tak chci říct, euro je pravidlo, není to výjimka. Nemůžeme outsourcovat pravidlo. I zde chceme, aby byla jednota rozpočtu, tak abychom měli silnou Evropskou unii i v budoucnu. A pokud se podíváme na daň z finančních transakcí a Řekneme si, že by byla zajímavá například pro eurofacilitu, ale zároveň řekneme, že ji nechceme mít v evropském rozpočtu, tak tuto logiku naprosto nechápu. Toto jsou klíčové elementy, je to naše nabídka. Jsme ochotni velice rychle vyjednávat, tak abychom měli co nejrychleji konkrétní výsledek, ale ne za každou cenu. Děkuji. Děkuji panu Begemu. Rád bych si přála, abyste sdělil své politické skupině, jak velkoryse jsem přistoupil k vaší řečnické době. Děkuji. Nyní má slovo pan Kalfi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení páni komisaři, pane ministře, já bych rád řekl, že zpráva Evropského parlamentu o víceletém finančním rámci není zpráva malá. Velice jasně jsme v ní naznačili vše, co jsme chtěli v tuto chvíli v radě říci. A ta zpráva je také velice jasná. Chce informovat radu Eh, vzhledem k tomu, že se hlavy státu a šéfové vlád na konci listopadu budou scházet a že budou začínat konzultace pana Van Rompuy s členskými státy, chceme jasně říct, jaké je stanovisko parlamentu k příštímu víceletému finančnímu rámci. Smlouva říká, že Rada může pouze přijmout rozhodnutí, pakliže bude mít souhlas i Evropského parlamentu. Tak, abychom tady usnadili debatu v Radě, abychom předem uvedli, jaké je stanovisko parlamentu, Právě proto jsme připravili tuto zprávu a doufáme, že bude odhlasována dnes velkou většinou. Zpráva je to jasná a konzistentní a má velkou podporu vzhledem k tomu, že se o víceletém finančním rámci jedná v Evropském parlamentu už téměř dva roky. Pracovali jsme v rámci výboru Šure, jak říkal pan Böge, vypracovávala se různá usnesení a vůbec eh, Evropský parlament vykázal velkou jednotu eh, napříč politickým spektrem v této věci. Eh, jasně vnímáme, že toto je nástroj, není to pouze cvičení v účetnictví, aby se tak řeklo. Chceme jasně aplikovat ustanovení smlouvy a chceme, aby Evropská unie byla životaschopná. Chci poděkovat zároveň také komisi, zejména místo předsedu Ševčovičovi, komisaři Levandovskému a kyperskému předsednictví. Podobně jako předchozí předsednictví, i kyperské předsednictví excelentně zahrnovalo parlament do svých diskusí. nejmenším jsme měli vždy jednoznačnou příležitost vyjádřit svůj názor. A děkuji také vám, pane předsedo Evropského parlamentu a všem kolegům, kteří na tomto tématu spolupracovali protože, říkám ještě jednou, je to téma, které sahá napříč politickým spektrem a posiluje náš hlas ve všeobecném slova smyslu. Dovolte mi zmínit několik bodů. Jednak velikost rozpočtu. E, návrh komise zde, musím říct, není dostačující, aby financoval veškeré politické ambice, které si Evropská unie stanovila. To je velice jasné. Musíme si uvědomit, že Postup pro příští víceletý finanční rámec eh, bude se odehrávat ve velice složitých podmínkách. Jednak je zde krize důvěryhodnosti Evropské unie a její schopnosti řešit aktuální problémy a také v rámci prostředí, kdy je potřeba eh, provádět fiskální škrty na národní a evropské úrovni. Jaká je však rácio evropského rozpočtu? Jednak nechceme zvyšovat deficit. To znamená, že chceme konsolidovat národní rozpočty vzhledem k přílišným výdajům v předchozích letech a to na evropské úrovni příliš nefunguje. Zároveň eh, evropský rozpočet je rozpočet investiční, to na národní úrovni nefunguje. Evropský rozpočet řeší to, co národní rozpočty řešit nemohou vzhledem ke svým omezením. Dále důvěra a důvěryhodnost v Evropské unii. Tento rozpočet má význam kvůli pákovému efektu, který má eh, kvůli těm dodatečným finančním prostředkům a investicím, eh, který znamená pro členské státy 94% rozpočtu bude proudit zpět do, členských, do členských států a bude vyvolávat další investice. Jedno, jedno euro seškrtané z evropského rozpočtu znamená několik euro seškrtaných z, eh, z hospodářských, zemědělských a dalších politik v členských státech. To si musíme říct naprosto jasně. Velmi často slýcháme ze strany zástupců vlád, že občané vyšší rozpočet EU nepřijmou. Musíme jim však připomenout, že i my máme ty samé voliče. To, co občané očekávají od evropských institucí a národních institucí, je, že budou spolupracovat a navrhnou mechanismus, který umožní vypořádat se jednou provždy s hospodářskou krizí, začít vytvářet nová pracovní místa a využívat nástroje na národní i evropské úrovni. Takže já bych nestavěl národní a evropské instituce proti sobě v této věci. Máme všichni společný zájem, všichni pracujeme pro evropské občany. Pakliže se některé vlády potřebují vrátit k té základní otázce, zda potřebujeme víc Evropy, zda potřebujeme jednat na evropské nebo národní úrovni, zda jsme schopni si stanovit cíle a vypořádat se s nimi. Jsme připraveni my jako parlament se k této debatě vrátit a všem to vyjasnit. Pan Bojke zmínil flexibilitu rozpočtu. V seškrtaném rozpočtu to nejde. Flexibilita je schopnost nasadit prostředky a využívat je co nejefektivnějším způsobem, tak abychom dosáhli cílu, které jsme si stanovili. Ještě několik slov k prioritám a obsahu rozpočtu. Máme zde všechny tradiční politiky, ale je potřeba zajistit, aby na příštích sedm let evropský rozpočet stimuloval růst, vytváření růstu, vytváření pracovních míst a to v celé Evropě. To je právě funkce evropského rozpočtu. Jsme připraveni zohlednit všechny eh, ideje směřující k efektivnějšímu využívání evropského rozpočtu, ale rozpočet jako takový potřebujeme, abychom mohli vytvářet pracovní místa a růst, zejména pro mladé lidi. A ehm, to jsme konec konců eh, mnohokrát slyšeli, když třeba i předseda komise hovořil o zaměstnanosti mladých zde v tomto parlamentu. Nakonec několik procedurálních slov. Já bych zopakoval něco, co už jsme také mnohokrát říkali před různými předsednictvy. Víceletý finanční rámec má eh, koncepční proces a spolurozhodovací proces, eh, kdy máme téměř 70 dokumentů právního základu. My nechceme, aby rada rozhodovala o spolurozhodovacím procesu, což je právo parlamentu. My chceme jasně vyjednávat s členskými státy i radou o všech dokumentech týkajících se politiky rozpočtu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane Kalfine. Pro vás platí to samé, co jsem říkal panu Begemu. Teď má slovo předseda rozpočtového výboru, pan Lamasur. Děkuji, pane předsedo, děkuji za laskavá slova na adresu naší delegace. Pane předsedo rady, pane komisaři, abych doplnil k tomu, co řekli zpravodajové, tak bych zdůraznil dva klíčové body, které jsou klíčové pro parlament. Za prvé, pro parlament nebude existovat dohoda na rámci bez politické dohody o reformě zdrojů to znamená dohoda o principech reformy, eh, která se týká mm, eh, revize mechanismu korekce, vlastních zdrojů a harmonogramu. Již eh, je to jasné všem. Žádný demokrat nemůže obhajovat stávající systém financování evropského rozpočtu. To znamená ty výhody ty eh, škrty, které, eh, eh, ze kterých mají výhodu, některé členské státy jsou nespravedlivé a v podstatě to, ty rozhodovací procesy jdou mimo parlamentní kontrolu, mimo demokracii. Nikdo tady v parlamentu mezi námi ať patří kamkoliv, tak nemůže potom vysvětlit vůbec občanům, jak se vypočítává eh, ten národní příspěvek. Před rokem a půl eh, se mm, hovořilo o tom, v tom smyslu, že je to čistá utopie. A dnes mm, mm, zde E, máme e, e, komisi a kyperské předsednictví, které se snaží změnit status quo, za což jim děkuji, ale bohužel zatím ta reforma nezačala, jak by měla. Zde nás čeká velká práce, abychom se globálně dohodli na několika letém rámci, a to za měsíc, což je klíčové rozhodnutí pro náš parlament. Druhý klíčový bod je zachování jednot, eh, rozpočtové jednoty. Evropská rada minulý týden dala mandát panu předsedovi Van Rompojovi, aby skonkretizoval myšlenku, jak to cituji, eh, rozpočtová kapacita eurozóny. A to, aby o tom se rozhodlo na prosincové radě, je jasné, že to nebude mít žádný vztah s vyjednáváním o rozpočtu Unie. Zde musím říci, <clears throat> podle nás toto téma, ale zcela eh, vlastně interferuje eh, s eh, naším vyjednáváním, protože my hovoříme o tom též, co se týče výdajů třeba podle E, autorů této myšlenky jde o to, aby členské státy, e, ty, které se snaží bolestivě konsolidovat rozpočty, aby dostali něco navíc. Dobře, takže zde se pracuje na revizi fondu soudržnosti, na tom globalizačním fondu, totež na příjmové stránce rozpočtu. Pokud tyto příjmy z těch, do těch nových fondů půjdou z národních příspěvků, tak je zřejmé, že ty státy, které budou financovat tento fond, tak budou moci to využít v podstatě jako záminku, aby snížili stávající příspěvky do rozpočtu Unie jako takové. A když eh, hovoříme o přímých zdrojích, ty budou přímo také dotčeny, tak to je něco, co opět eh, může postihnout náš rozpočet. My hovoříme o tom tež, ale teď harmonogram. Říká se, no to je někdy do budoucna, to je daleko. Nedělejte si starosti, samozřejmě nebude to k prvnímu, první 2013, ale teď v době dluhové krize Eh, tak eh, samozřejmě Evropská rada přece se neschází jen tak, aby přijímala rozhodnutí, která se budou aplikovat až po roce 2020, to znamená po eh, následovnicích našich následovníků. Přece tady jde o určitý jasný časový rámec. Já zde říkám jasně, Evropský parlament nebude moci souhlasit s několikaletým rámcem, pokud nebude mít záruku, že veškeré prostředky, které případně se vytvoří, aby se posílila evropská solidarita, tak všechny ty prostředky a fondy musí být integrovány do komunitárního rozpočtu a rozhodování o rozpočtu. Můžeme mít různé vedlejší tabulky, vedlejší rozpočty, můžeme mít různé financování, které specificky se bude týkat určitých politik, ale nelze akceptovat, aby komunitární rozpočet byl Eh, vlastně eh, nějakým způsobem vytesán do kamene jako nějaký monument eh, a tam to procento bude úplně zafixováno a aby hm, vždy ty nové potřeby potom byly dohadovány ad hoc jako nějaké mezivládní rozpočty a to by zcela unikalo demokratické kontrole. Děkuji. Děkuji, pane Lamasure. A slovo má nyní za radu pan ministr Mavrojanis. Děkuji vám, pane předsedo. Přeji všem hezké ráno. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, pane předsedo rozpočtového výboru, vážení zpravodajové, pane Ševčoviči, pane Levandovský, dámy a pánové. Na začátek mi dovolte poděkovat za pozvání eh, na účast na této důležité rozpravě. Všichni víme, jak je důležité správně nastavit příští víceletý finanční rámec. Rada považuje včasné uzavření této dohody za velmi důležitý, eh, za velmi důležitý závěr, protože to dá Unii čas na zprovoznění všech politik. Načasování této dohody je zásadní, ale důležité, důležitá je také schoda na, správné, na správných tématech. Těšíme se na spolupráci s parlamentem, zejména děkuji panu Lamasurovi, eh, Reimerovi Begemu a Ivailo Kalfinovi za jejich spolupráci na tomto tématu a za jejich rozhodnutí dosáhnout schody, která bude přijatelná pro obě instituce. Kyperské předsednictví chce zejména navázat na praxi pravidelných schůzek s parlamentem. Budeme tak činit, dokud se nám nepodaří dosáhnout dohody. Chci také poděkovat panu Žánlukovi Deanovi a paní Jensen za práci, kterou odvedli na straně příjmu. Kyperské předsednictví spolupracuje také velice úzce s předsedou eh, rady vzhledem k tomu, že toto téma se pak přesune na pole jednání mezi ním a šéfy vlád a hlav států. Členské státy Evropské unie přijaly mnoho důležitých kroků jako reakci na výzvu hospodářské a finanční krize. Podíváme-li se do budoucna, vidíme, že příští víceletý finanční rámec musí zajistit, aby rozpočet Evropské unie byl nastaven tak, aby Evropské unii pomohlo překonat krizi udržitelným způsobem. Všichni se shodneme, že rozpočet Evropské unie musí fungovat jako katalyzátor pro růst a pracovní místa v celé Evropě. Zejména tím, že bude vyvíjet pákový efekt na finanční, a, eh, na finanční investice a investice v podobě lidských zdrojů je potřeba mobilizovat eh, výdaje z rozpočtu, abychom eh, stimulovali růst, zaměstnanost, konkurenceschopnost a konvergenci v souladu se strategií EU 2020. Zároveň si všichni uvědomujeme omezení, v rámci kterých fungujeme. E, máme dobu e, výjimečné fiskální disciplíny a je proto důležité, aby víceletý finanční rámec reflektoval konsolidační snahy jednotlivých členských států o to, aby se jejich dluhy a deficity dostaly na nějakou únosnou úroveň je nutné zajistit, aby každé utracené euro při, přinášelo přidanou hodnotu v Evropě to je důležité pro kvalitní výdaje v rámci příštího víceletého finančního rámce. Práce pokračují dobře. Všichni jste, jste viděli zrevidovanou verzi jednacího balíčku, která byla připravena na zasedání rady v září. Proběhla také neformální diskuse v Lucemburku na zasedání rady a vaše příspěvky, přednesené vašimi zástupci, byly velmi cené. Později v tomto týdnu vydáme zrevidovanou verzi jednacího balíčku, ve které předložíme celkový přístup, eh, který už bude obsahovat čísla mnoha kvalitativních aspektů a prvků, kterými připravíme půdu pro kvalitativní analýzu jednotlivých oblastí výdajů. Pokud jde o vlastní zdroje, předsednictví včera vydalo eh, vlastní dokument, který má stimulovat diskusy zejména v otázce, velmi citlivé otázce úprav. Samozřejmě zatím na půdě rady probíhají další diskuse a tím pádem vám v tuto chvíli nemohu představit jasné stanovisko k tomu, jak rozprava o vlastních zdrojích v rámci víceletého finančního rámce probíhá a probíhat bude. Nicméně kyperské předsednictví si je jisté, že společně s Evropským parlamentem se nám velmi brzy podaří jasně definovat parametry schody. Jak víte, předseda rady eh, na 22. a 23. 11. svolal zvláštní zasedání rady a oznámil, že je ochoten toto zasedání prodloužit, pokud to bude nutné. Kyperské předsednictví si tyto cíle dobře uvědomuje a sdílí je a právě proto i nadále velmi intenzivně spolupracuje se všemi členskými státy a s Evropským parlamentem v době před tímto listopadovým zasedáním. Pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, my jsme velmi e, zblízka sledovali diskuse o prozatímní zprávě, e, u které byli zpravodajové pan Kalfin a pan Böge. Děkuji jim ještě jednou oběma za odvedenou práci. Tato zpráva totiž obsahuje celou řadu důležitých bodů, které, na které budeme upozorňovat členské státy. To samé se týká také příjmu a vlastních zdrojů. Děkuji zejména paní Anne Jensen a všem jejím kolegům, kterým chci poděkovat za spolupráci a skvěle odvedenou práci. Doufáme, že tato spolupráce bude pokračovat i do budoucna. Zatím se nám s vámi spolupracovalo velmi dobře, to znamená s panem Lamasurem jako předsedou příslušného výboru a s celým vyjednávacím týmem. Chtěl bych využít tuto příležitost k tomu, abych vám osobně, pane předsedo Šulci, osobně poděkoval za vaši osobní angažovanost, za pomoc a za to, že se skutečně zasazujete o to, aby Evropská unie měla tento nejdůležitější nástroj, který má sloužit k plnění všech našich ambicí růstu a pracovních míst pro mladou generaci. Je to nástroj, který máme my všichni v rukou, abychom mohli eh, dostat mezigenerační důvěře, mezigeneračním dohodám. Není to priorita pouze kyperského předsednictví. Je to náš společný úkol, který Eh, který angažuje eh, radu, tento parlament i eh, Evropskou radu. Je to náš závazek vůči Evropské unii a tím pádem musíme evropským občanům ukázat, že jsme schopni se shodnout na takto zásadní součásti evropského projektu. Musíme ukázat, že jsme připraveni udělat vše, aby se zvýšila relevance Evropské unie, abychom dokázali, že Evropská unie je součást řešení že je Evropská unie zárukou lepší budoucnosti pro všechny občany v Evropě. Těším se na následující diskusi a děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane Mavrojanisi. Slovo má nyní za komisi pan místopředseda komise Ševčovič. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Za prvé chci poděkovat za tuto příležitost zareagovat Eh, na mm, průběž, průběžnou zprávu Evropského parlamentu. Všichni souhlasíme s tím, že tento návrh asi je nejvýznamnějším bodem na programu Evropského parlamentu, Rady a Komise v průběhu našeho mandátu. Rozhodnutí o několikaletém rámci znamená signál vnějšímu světu, že jsme schopni plnit cíle Evropa 2020, pokud budeme mít dostatečné zdroje na financování společných politik a pokud budeme schopni i hrát významnou roli na mezinárodní scéně. Všichni dobře víme, že vlastně poprvé tento víceletý rámec se vyjednává hm, podle nových smluv. Januš a já osobně my velice vehementně podporujeme vůli parlamentu plně uplatnit své právo. Chci zde poděkovat mm, eh, kyperskému a dánskému předsednictví za vytvoření vynikajícího rámce pro výbornou spolupráci s vyjednávacím týmem parlamentu a především neformální výměny názorů během poslední rady GARK byly velice důležité. Jak víte, eh, Rada eh, GARG je eh, tím fórem, kde se o tomto vyjednává a tam my spolu s Janušem obhajujeme návrhy komise a i do tohoto procesu tam velice aktivně vstupuje Evropský parlament. My jsme prostudovali vaši zprávu do veškerých detailů a i podporujeme vaše linie. Ano, je to investiční rozpočet. To musíme opakovat pořád dokola, poněvadž toto je eh, něco, co někdy eh, ztratíme ze zřetele v diskuzích. A je to velice silný argument, poněvadž eh, i Evropská rada uznala roli katalyzátora, kterou má tento rozpočet pro růst pracovních míst. Jenom pár připomínek k takovým průřezovým otázkám a poté předám slovo Janušovi Levandovskému, který se zabývá konkrétně rozpočtem. Za prvé, První otázka, objem rozpočtu. Zde si myslím, že jsme přesvědčeni, že náš návrh 1,08 eh, eh, eh, HDP je důvěryhodným rozpočtem, je to vyvážené číslo, které bude stabilizovat financování zemědělské politiky, soudržnosti a tak dále a umožní nám i navýšit prostředky pro plnění priorit Evropy 2020. Také i parlament se hodně zaměřuje na lepší kvalitu výdajů. Ano, s tím souhlasíme. Chceme, aby eh, zde eh, bychom povýšili kvalitu výdajů z evropských fondů, aby měli skutečně evropskou přidanou hodnotu. Chceme zvýšit efektivitu, chceme zjednodušovat i postupy. Pokud je o aplikaci makroekonomických podmínek. Zde beru na vědomí, že vy jste proti návrhu komise. Jenom chci zdůraznit, že návrh komise byl koncipován ne jako donucovací prostředek, ale jako taková motivace eh, směrem ke strukturálním reformám, to znamená k lepším absorpčním kapacitám. Nechceme penalizovat ty státy nebo regiony, které naléhavě potřebují finanční podporu. Ne, chceme zajistit, aby ten kapitál vložený skutečně řešil problémy, nedostatky, které se jasně identifikují. Konkrétní body teď vaší zprávy. Pokud jde o správní administrativní výdaje, potvrzuji, že 5% eh, snížení administrativy, to je velké úsilí, které nás čeká v krizi. A k tomu musí přispět všechny instituce a agentury. A nakonec otázka, otázka na časování. Vím, že většina z nás zde v sále je přesvědčena, že potřebujeme toto rozhodnutí do konce roku, tak abychom mohli pokračovat s efektivními výdaji eh, eh, po lednu. Děkuji. Mm, prvnímu první 2014. Děkuji, pan komisař Levandovský, pane předsedo, dámy a pánové, pane ministře. Abych navázal, tak začnu otázkou vlastních zdrojů. A hned chci poděkovat Evropskému parlamentu za eh, to, že eh, dává takový impuls k těmto diskuzím a eh, snaží se urychlit tyto kroky. A já zde děkuji osobně Alenovi Lamasurovi, který inicioval tuto snahu a e, to e, je velice e, důležité, protože potřebujeme tedy takové, mm, mm, takovou vůdčí roli, která se zabývá otázkami vlastních zdrojů. A, mm, a je to důležité, abychom vyslali i ten signál, že evropský rozpočet je jednotný, jednota evropského rozpočtu. Samozřejmě má různé dimenze, ale eh, Rozpočtová jednota to je e, doplňkový charakter e, výdajů a příjmů. Výdaje a příjmy by se měly vzájemně posilovat a ne tedy e, stát proti sobě. Takže i souhlasíme s tím, že ten stávající systém má nedostatky, je třeba to napravit. Měli byste vědět, že dnešní rozhodnutí komise povolit posílenou spolupráci ve, pokud jde o eh, daň z finančních transakcí. Takže to jsme povolili. I, eh, jde o to i nahradit ten systém vykazování DPH, aby nahradil ten stávající těžkopádný statistický systém. Dále, otázka příjmová. Stará historie, samozřejmě. Pokud chcete, a my jsme to slyšíme i z Londýna třeba, potřebujeme větší transparentnost, zjednodušení systému. Ten systém musí být spravedlivější. I ten systém e, ročních korekcí musí být jednoduchý a spravedlivý vůči všem. Teď pár bodů k těm horizontálním otázkám. Flexibilita nejprve. Ano, Eh, je, pokud zde bude více limitací na jedné straně, tak potřebujeme i větší flexibilitu. To je jasné. Eh, musíme být připraveni na neplánované události. A musíme tedy zvýšit flexibilitu a to vyplývá i z vaší zprávy. Ještě otázka eh, mm, mm, té tedy rezervní marže. To je velice důležité, užitečné dnešním finančním rámci třeba. Máme zde ten plán pro ekonomické oživení, takže to, ten jsme mohli přijmout právě tomu, že jsme tam měli to rozhodnutí o té rezervní marži. Dále je, je my jsme ale na základě vlastních zkušeností z tohoto finančního období vstřícní k tomu, jak zlepšit ještě flexibilitu pro rozpočet 2014 až 2020 tak e, nyní, e, pokud jde o e, ty projekty jako Galileo a ITER a dát je mimo rozpočet, takže to tady šlo o to zajistit řádné financování těchto projektů a jejich refinancování případně, takže zde také souhlasíme. Také i souhlasíme s vámi, co se týče RALu, tedy rest a liquide, tedy nevyčerpané prostředky, které se převádí. Ano, to je otázka tedy eh, ročního rozpočtování, kdy se přivádí tyto eh, RAL, eh, ty tedy neuhrazené nebo nevyplacené závazky. To nemůže být nějaký umělý nástroj, který by šel, mm, mm, který by byl na úkor naší předvídatelnosti. Dále je zde takový obecný požadavek zjednodušovat, zjednodušovat. O tom mluví všichni. A musíme tedy Mm, reagovat na tento požadavek, což děláme prostřednictvím nového finančního nařízení. E, zde vůbec vy jste nebyli snadným partnerem pro vyjednávání, ale nakonec jste přispěli k tomu finálnímu cíli, tedy zjednodušit postupy. Teď druhá fáze je, je zajistit, že ano, se to ještě neskomplikuje, tedy na úrovni těch 57 eh, eh, programů, které se budou financovat, eh, takže ten my mm, zde máme velice zkušené Ehm, odborníky, jak jsme slyšeli i zde, takže určitě ehm, podle mě vytvoříme velice dobrý rozpočet eh, na období 2014 až 2020, který bude eh, eh, předvídatelný, co se investič, investic týče. Děkuji. Um, Děkuji panu komisaři Levandovského, Levandovskému a nyní zahajíme rozpravu zpravodajů kteří mají vždy jednu minutu za svůj výbor. A já vás prosím, nepokoušejte se během této jedné minuty popsat celý rozpočet. To se vám bez tak nepodaří a naši tlumočníci nebudou moci váš výstup kvalitně tlumočit. Začínáme naši rozpravu paní kolegyni Janaku, která je velice zkušenou kolegyní a hovoří vždy velmi stručně. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Víceletý finanční rámec eh, obsahuje více let a to je velice správné. Eh, co se týče informací, které jsme dostali z vyjednávání s radou, ty nejsou tak pozitivní. Rada požaduje jasné škrty, které jsou v rozporu se skutečnou situací Evropské unie a také s hospodářskou krizí. VFR e R by právě mohl poskytnout silnou pomoc právě v otázkách Global Europe, zahraničních opatření a tak dále. Evropská komise eh, předložila v tomto směru správný návrh se správnými částkami. Je důležité, aby Evropská unie eh, sehrávala svoji zahraniční úlohu a aby dokázala zareagovat na nepředvídatelné události. Je tedy důležité, aby Evropská unie mohla využít veškerých svých nástrojů s ohledem na jednotlivá opatření, která se věnují jednotlivým zemím, kde jde o e, demokracii a její zachování. Evropská unie e, musí e, získat podporu z víceletého finančního rámce a toto realizovat přesně tak, jak to navrhl Evropský parlament. Pro nás je to důležité. To, co si v současné době přijede přeje rada, není akceptovatelné z hlediska politiky Evropské unie. Rada eh, nevidí všechny problémy, které jsem nadnesla správným způsobem. Děkuji. Děkuji paní Janaku a není za výbor pro rozvoj pan Gerenc. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, takže ten eh, náš přístup, kdy my můžeme prosperovat, eh, protože ostatní budou žít v chudobě, ta doba již skončila, protože my jsme se zavázali, že budeme podporovat rozvoj v celé Unii jako takové. Náš výbor 9 je si vědom tohoto a tedy apeluje na vlády členských států, aby se postavili proti tomu, aby Eh, eh, pomoc, rozvojová pomoc eh, byla škrtána v dobách problematických s rozpočtem. Je třeba hm, abychom k tomu přistoupili strategicky, abychom pokračovali v humanitárních a jiných akcích, protože my jsme jako Evropa prvním a nejefektivnějším aktérem na světě, protože tím bychom ztratili důvěryhodnost v očích našich partnerů Mm, a protože musíme, zavázali jsme se k tomu, že budeme pomáhat těm, kteří nejsou schopni sami se vzchopit. A zde my jsme přijali Agenda for Change včera, dnes musíme tedy to otestovat, to znamená, e, ta naše slova, mm, která jsme deklarovali, musí být následovány konkrétními kroky a činy. Děkuji. Za výbor pro zahraniční záležitosti má slovo pan Kamal. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Tak je to tady. Vlády v celé EU si musí utáhnout pásek, a musí snižovat deficity, snižovat dluhy. A řešení zde, zdá se, je, že se e, dluh navýší a budou se utrácet peníze daňových poplatníků na navýšení tohoto, tohoto dluhu, e, naproti tomu, abychom se snažili efektivně využívat vlastní existující zdroje. My jsme o to v našem výboru přesně žádali, abychom například malým a středním podnikům pomohli získat vyšší dostupnost na trh v zámoří. Chtěli jsme, eh, aby podnikatelé z dalších třetích států plnili naše předpisy, aby mohli k nám na trh a aby snížili vlastní závislost na pomoci. Já si myslím, že celkově je potřeba si uvědomit, že výdaje jsou jenom jeden malý střípek celého obrázku. Jak se vrátit k růstu? Musíme se ptát, kolik evropských velkých společností, které jsou opravdu na špici, bylo založeno za posledních 20 let. Kde jsou Google a Facebooky Evropy? je potřeba dokončit jednotný trh, zkompletnit ho a zasadit se o prosperitu. Děkujeme, pane Kamale. Kolega Maldr za výbor rozpočtové kontroly. Děkuji vám, pane předsedo. Jménem eh, svého výboru mohu říci, že to nejdůležitější je, abychom peníze utráceli dobře. To znamená, že eh, by účetní dvůr vydal kladné stanovisko. Eh, toto, eh, tato zpráva se objeví v listopadu, ale obávám se, že bude opět negativní. Náš výbor je přesvědčen, že jsou to právě členské státy, které s tímto mohou něco udělat. Někdo v členských státech konečně musí vzít zodpovědnost za to, jakým způsobem Evropská unie utrácí své peníze. Nové finanční nařízení, které pravděpodobně dnes schválíme, by právě toto umožnilo. My ve výboru pro rozpočtovou kontrolu jsme přesvědčeni, že komise musí tuto příležitost využít a podpořit členské státy v tom, aby přesně tyto kroky udělali a aby zvýhodňovala ty členské státy, které správně auditují a kontrolují rozpočet. Eh, zkrátka cukr a bič. Děkuji. Děkuji paní Perez za výbor EMPL. Děkuji, pane předsedo klíčem Evropské unie, jak i bylo uznáno v Nobelově ceně, je solidarita, protože ale solidarita nemůže existovat bez peněz, bez rozpočtu. Dnes víme, že v průběhu 14 let národní eh, rozpočty rostly rychleji v průměru než evropský rozpočet a dnes členské státy by chtěly, aby rozpočet EU se snížil rychleji než vlastní národní rozpočty. A kromě toho předseda Barroso žádá, aby e, i sociální model zůstal principem naší konkurenceschopnosti. E, měnový fond nám říká, že naše e, politika škrtů je kontraproduktivní a každý den apelujeme na členské státy, aby provedly strukturální změny. A první strukturální reforma je právě to, že budeme investovat v lidský kapitál. Já sice nemám ráda tento výraz, ale jasný, naše první bohatství to je kvalita našich spoluobčanů a spoluobčanek. A v tomto smyslu v příštím rozpočtu, pokud nebudeme schopni Eh, definovat jasnou línii, abychom def- konsolidovali sociální výdoje, tak 25 naší politiky soudržnosti eh, potom v podstatě eh, půjde špatnou cestou a nebude schopna řešit výzvy, které před námi stojí a to znamená, nebudeme schopni plnit věci, jako jsou ty programy pro ty nejchudší či program, hm, program globalizace. Děkuji za výbor ITRE, paní Hercog. Děkuji, pane komisaři, milé kolegyně a milí kolegové. Nyní jde o to, abychom změnili naši politiku a je třeba, abychom se semkli. Je třeba, abychom vytvořili rámcové podmínky pro růst a vytvořili struktury, které podpoří naši ekonomiku. Potřebujeme jednotný vnitřní trh. Potřebujeme významné kroky a pomocí takovýchto kroků můžeme získat zpět důvěru. Jako členka výboru pro průmysl bych chtěla zdůraznit, jak důležité je, abychom investovali do růstu. Potřebujeme opatření, které se budou týkat průmyslové politiky. Nemůžeme si dovolit to, že politiky jako například Galileo financujeme pomocí kanibalistických metod. Potřebujeme vlastní zdroje. Souhlasím s panem komisařem. Potřebujeme program Kosmo a potřebujeme program Connecting Europe. Potřebujeme pracovní místa pro mladé lidi, potřebujeme příležitosti pro mladé podnikatele. Myslím si, že největší ztrátou finanční krize je to, že ztrácíme mladou generaci. Musíme nezbytně něco učinit, milí pane komisaři, my vás v tomto podpoříme. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní Hercog. A za tentýž výbor vystoupí nyní paní Matias. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem spolupracovala s kolegy na um, návrh, který se týká vlastních zdrojů a my jsme v rámci VFR požadovali, abychom nezapomínali na ekologii a na veřejné zdraví právě v krizi, protože zdá se, že právě na toto se nyní zapomíná. Co se týče financování zde bychom chtěli, aby se podpořilo veřejné zdraví v Evropě. Chceme abych jsme věnovali čánsky také politice klimatu. A navíc ten návrh Evropské komise chceme se věnovat uchovávání přírody a biodiverzity v programu LIFE a rovněž chceme, aby se financovalo civilní ochrana. Proč toto chceme? Chceme, aby VFR bylo něco, co eh, zareaguje správně na krizi. A není důležité, abychom eh, se soustředili na politickou orientaci částek, které tam budou. Jde o to, abychom se rozhodli mezi politikou solidarity a politikou úspor, abychom se rozhodli pro pokrok a pro sociální politiku. O toto jde. A není možné, abychom pokračovali i nadále tak, jak jsme postouvali do posud. E, kontinuita e, je důležitá, ale není možné, abychom připustili, aby samotný evropský projekt byl ohrožen. Děkuji mnohokrát paní Matias. A slovo nyní bude mít za výbor pro dopravu kolega Simpson. Děkuji, pane předsedo. Mluvím zde dnes jménem Výboru pro dopravu a cestovní ruch. Zaměřím se pouze na dvě hlavní otázky, jak jste vyřekl, pane předsedo. Jednak je to potřeba stimulovat růst a pracovní místa, to je jeden z pilířů eh, plánu na záchranu v rámci EU a v rámci vize EU 2020 a je potřeba budovat infrastrukturu, která je naprosto zásadní pro generování růstu a pracovních míst. Dále chci říci, že vítáme návrh komise, pokud jde o nástroj pro propojení Evropy, který se ukazuje být velice efektivním nástrojem pro vytváření přeshraniční dopravní infrastruktury, která je jak udržitelná, tak dosažitelná. Každý ministr dopravy chce, aby Evropská unie budovala eh, evropskou dopravní infrastrukturu s přidanou hodnotou v rámci jejich členského státu, nicméně dochází k jakémusi selhávání komunikací mezi ministry dopravy a ministry financí. Na závěr, eh, paní předsedkyně, chci říci, že návrh komise je naším výborem jednoznačně přijímán. Děkuji, pane Simpsone. Nyní má slovo pan Kovačev za eh, výbor pro regionální rozvoj REKY. Vážení kolegové, eh, výbor REKY obhajuje politiku soudržnosti, která by měla být zachována alespoň na to období, co jsme měli na léta 2007 až 2013, což je minimální úroveň financování a tudíž e, to je ten limit, pod který nemůžeme jít v rámci budoucích vyjednávání. Měli bychom investovat do nástrojů, které přispějí k růstu, k rozvoji regionů, abychom v těchto regionech vytvářeli nová pracovní místa. Potřebujeme více Evropy, to je pravda, ale i e, zde mm, slyšíme mnoho apelů na více Evropy, ale přitom někteří politici e, vyjednávají o škrtech na tuto mm, Evropu a, mm, což znamená, že bychom nebyli schopni splnit st- strategické cíle strategie Evropa 2020. A, Arvoisa puhemies, minusta... Eh, Děkuji. Já hovořím za výbor REGI když se podíváme na to, co se děje tedy v Řecku, ve Španělsku, v Portugalsku a, a co se ale i děje vůbec v, e, v jiných bohatších státech, třeba ve východním části Finska nebo ve Walesu, Sure, uh, colleague, clear... Vím, kolegové, jestli jsem to vůbec pochopil dobře, ale pokud jde o politiku soudržnosti, takže zde máme tedy ti, kteří poskytují peníze a potom ti, kteří přijímají eh, eh, mm, tyto prostředky. A zde eh, tento nástroj je nástrojem solidarity, který je ku prospěchu i těm státům, které více přispívají do evropského rozpočtu. I tyto státy profitují z těchto prostředků, takže proto to musíme zachovat. Je to a je třeba ale i jasně říci eh, daňovým eh, poplatníkům, že nikdo není zde vítězem či prohrávajícím. Ne, že to je ku prospěchu všech pěti, všem 500 milionům lidí, kteří profitují z politiky soudržnosti. Asi o to šlo ve vaší otázce. No, Dobře, já myslím, že ne. budeme pokračovat spíše v diskuzi. Pan De Castro, výbor Agri. Paní předsedkyně, pane komisaři, páni komisařové, dámy a pánové, zde já předsedám výboru AGRI a já jsem i zpravodajem eh, za náš výbor a my jsme se jasně vyjádřili, že eh, eh, rozpočet by měl být zmrazen v reálných hodnotách a nenominálních, jak navrhuje komise, tak to je jasná pozice, která se týká společné zemědělské politiky a já proto plně podporuji i zprávu z vlastní iniciativy našich kolegů Kalfina a Bekeho, kteří udělali vynikající práci, což umožní mít jasnou vyjednávací jednotnou pozici Evropského parlamentu. Musím zdůraznit, že Eh, rozpočet na společnou zemědělskou politiku ještě by měla údajně poš- podléhat dalším škrtům, což bude velice těžké potom vůbec se dohodnout na reformě. Všechny politické frakce v našem výboru Agri vždycky říkali, že bychom neměli eh, finálně odhlasovat reformu, pokud nebudeme mít jasno s rozpočtem. A tento rozpočet musí být přizpůsoben výzvám, které eh, řeší a bude řešit do budoucna zemědělství. Děkuji, slovo má pan Ferreira za výbor pro rybolov. Díky mnohokrát, pane předsedo. Návrh víceletého finančního rámce představuje snížení v relativních částkách ve srovnání s aktuálním finančním rámcem. Pomocí takovéhoto finančního výhledu nebudeme mít ekonomickou a sociální kohezi, ale naopak ještě více divergence. Nepřijatelné škrty, které prosazují někteří na chradě, nepřispívají k tomu, aby byly návrhy komise dostatečné či dokonce přijatelné. Co se týče rybolovu a námořní politiky, návrh eh, navrhuje eh, globální částku 6,685 miliard eur pro základní nástroj financování tohoto sektoru, což je námořní a rybolovní fond. Eh, ročně je to asi 955 milionů eur a to je částka, která je nižší než částka, která je naplánována na rok 2013, což je poslední rok stávajícího finančního rámce. A veškeré ty částky eh, v tom budoucím navrhovné rámci jsou nižší než ty částky v současném rámci. Což tedy jinými zna- eh, slovy znamená, že i když současný finanční rámec je již sám o sobě nedostatečný, návrh nového rámce je ještě horší. Co se týče koheze, tam se dokonce navrhuje ještě přesměrování částek eh, na jiné účely a již to samo o sobě hovoří proto, abychom byli proti tomuto návrhu. Děkuji. Slovo má pan Loke Harca, výbor pro kulturu. til at booste de områder, som udvalget repræsenterer, nemlig ungdom. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě my musíme eh, eh, se snažit také posilovat eh, oblasti, jako je kultura, vzdělávání, věda. To přísluší našemu výboru pro kulturu a my zde tedy mm, v tomto smyslu děkujeme komisi, která přišla s velice ambiciozním programem, eh, který se týká eh, mládeže, vzdělávání, školství, sportu. To, pokud všechno půjde podle plánu, tak určitě to bude znamenat růst. I přes tedy ty různé škrty, ke kterým přistupují členské státy. I členské státy v tomto smyslu souhlasili s návrhem komise a uvidíme, jak to nakonec dopadne, co k tomu řeknou ministři na radě. Doufám, že podpoří tento návrh. Děkuji. Děkuji paní Rodberent. Milé kolegyně, milí kolegové, na radě a u členských států mám často pocit, že mě připomínají varana. Varani mají rozdělený jazyk, rozpojený, ale možná je to příliš elaborovaný výrok. Já bych spíš řekla, že mají rozpolcenou osobnost. Chtějí Evropské unii dávat stále nové úkoly, to my také částečně podporujeme pomocí našich priorit, ale současně eh, nechtějí eh, Evropskou unii vybavit dostatečným personálem, který bude moci tyto úkoly vykonávat. Když si tady naslouchám kolegům, například kolegům Hulvy de Castro, zemědělství, zemědělská politika, kulturní politika, výzkum, politika ekologická, sociální politika, regionální rozvoj. To jsou naprosto důležité oblasti pro veškeré naše členské země, pro regiony, ze kterých pokázíme. Ale členské země nezohledňují to, kdo by měl takovéto politiky zpracovávat, kdo bude zpracovávat ty žádosti, kdo se postará o to, aby ty projekty byly e, prováděny správným způsobem a aby peníze správným způsobem plynuly to musí dělat vysoce kvalifikovaní pracovníci, ti nejlepší, které, bych, eh, které můžeme mít. Musí být multikulturní, musí pocházet z různých regionů Evropské unie. Musíme mít eh, lepší geografickou vyváženost, tito lidé musí mít ty nejlepší jazykové schopnosti. A co chce udělat rada? Chtějí právě na těchto lidech ušetřit. A já chci říct pokud nebudeme mít eh, přiměřený administrativní finanční rámec, nebudeme schopni spravovat politické oblasti. A proto, pane předsedo, já vás vyzývám, abyste se postaral o to, aby návrh Evropské komise, který se týká statutu pracovníků, byl schválen, abychom měli opravdu přiměřený rámec pro to, abychom mohli také pracovat a vykonávat naše úkoly. Děkuji, poněvadž zde není paní Holmajer, tak eh, za výbor AFKO dostane slovo pan Traskovský. Je potřeba vyvíjet i nadále tlak v rámci našich jednotlivých politických rodin tak, abychom včas dosáhli schody o příštím víceletém finančním rámci. Není možné krizi řešit, aniž bychom měli prostředky na stimulování růstu a pracovních míst v Evropě. Jako první je třeba udělat to nejdůležitější, že ano. Nelze mít více Evropy, aniž bychom byli ambicioznější. A teď jedna, jedna taková, jeden takový institucionální háček. Musíme na to všechno mít jeden jediný rozpočet, tak abychom zajistili eh, demokratickou dohledatelnost celého procesu. Je jasné veškeré výdaje ponechat v rámci Evropy. Ovšem, jak říkal pan Lamasur, není potřeba znovu vynalézat kolo. Je potřeba mít i ambiciózní víceletý finanční rámec, kterého však nedosáhneme, když zároveň budeme přemýšlet o nových rozpočtech nebo nových institucích. To jsou myšlenky, které mohou oslabit stanovisko tohoto parlamentu a mohou vést k fragmentaci Unie. Děkuji. Eh, Děkuji, pane Třaskovský. Nyní má slovo paní Zuber za výbor pro rovnost žen a rovnost pohlaví. Děkuji, paní předsedkyně. Diskuze, kterou jsme vedli na našem výboru, dospěla k jednozmyslnému závěru, a totiž to, že návrh příštího víceletého finančního rámce neodráží důležitost investicí v naší oblasti, zejména jako nutná reakce pro to, aby sociální práva v současné době ekonomické krize nebyla ještě více oklešťována. Co se týče spížení financování specifických a vertikálních politik, které se týkají práv žen, co oni tam požadují? Oni požadují, eh, nebo respektive my požadujeme, abychom zlepšili naši angažovanost například jako program DAFNE, abychom tam zlepšili program, který se týká práv a občanství, abychom lépe využívali eh, fondy Evropské pro rovnost pro hlaví, abychom lépe financovali oblast práv žen a abychom opravdu se věnovali této zásadní oblasti. Co se týče práv žen, zde se komise snaží snižovat financování této oblasti. Je tam pouze 37%, které se věnuje na kohezi. Toto vede pouze k více divergence a k katastrofické situaci politik Evropské unie. Děkuji. Děkuji, paní Suber, ale tady vidím, že má mé otázku, a to bylo asi na předchozího řečníka, výborně. A nyní má slovo, nyní máme řečníky za politické skupiny a za prvé pan Gariga Poledo za EPP. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Myslím si, že je nespravedlivé eh, to obvinování parlamentu, že my v této diskuzi se snažíme apelovat na pouhé zvýšení zdrojů. Ne, zde my nehovoříme o výdajích jen tak, ale to je eh, politická diskuze o eh, stropech pro výdaje, o politických cílech a tady ta část tedy společných zdrojů, to je něco, co musíme použít pro to, abychom financovali politické priority, které jsme si vytyčili eh, zde v parlamentu jako cíle na příští léta v zásadě eh, se zaměřují na strategii 2020, tedy růst a zaměstnanost. Je zcela normální tedy, že mm, je třeba v diskuzi hovořit o tom, jak přizpůsobit ty priority těm zdrojům, kterých je málo, samozřejmě, protože Evropa je ve hluboké finanční krizi. Ale nemá smysl, abychom my, abychom tedy Eh, si eh, házeli klacky pod nohy, abychom se snažili blokovat jediný společný nástroj, který máme, abychom vůbec splnili naše priority. Rada eh, bude škrtat, to víme, to víme. Zde hm, i ten návrh komise podle nás je nedostačující, proto musíme apelovat na radu a na komisi, abychom měli jasno, že Eh, pokud eh, nakonec ještě eh, rada bude snižovat prostředky, tak musíme mít maximální flexibilitu, protože jinak asi by tento parlament vůbec nemohl říci ano tomuto návrhu. Děkuji, pane Garika. Paní Toja, dvě minuty za socialisti. Rozpočet eh, eh, to je vlastně takový eh, program instituce. Rozpočet říká jasně, co se bude dělat do budoucna a to je tedy zásadní věc. Jde o rozpočet, který musí být rozpočtem přežití, rozpočet a chceme mít, anebo chceme mít rozpočet odvážný, který bude investovat do mladých, do inovací, do budoucna Evropské unie a do poslání Evropy, tedy rozvíjet se. Všichni všichni musí pochopit, jak již řekl kolega Kalfin velice jasně, Evropa dnes e, může dělat a má dělat to, co členské státy nejsou schopny sami dělat, pokud je o rozvoj regionu, území, sociální soudržnost, e, protože jinak e, bychom tedy šli cestou destrukce. Dnes E, e, zde často v radě a i jinde e, existuje takový spor mezi těmi státy, které jenom přispívají a kteří jenom přijímají, ale to je problém. Je třeba to jasně ukázat na základě čísel, a nejenom slov, že ty země, které přispívaly a přispívají více než jiné, tak často profitují právě z té konvergence a z růstu ještě více. A je třeba tedy pracovat na tom, abychom měli po ruce čísla, kterými doložíme ty různé eh, eh, kapitoly v rozpočtu, abychom tak přesvědčili ty státy, eh, které si myslí, že rozpočet je pouze výdajem a že, abychom je přesvědčili, že to je věc užitečná pro Evropu a to především v době ekonomické ekonomické krize, protože jinak by to bylo, byla špatná, milná pozice. Je třeba tady přesvědčit naše vůdce. Evropa je zatím nekompletní, je roztříštěná. My máme zde ale pakt stability, který musí se stát i paktem rozvoje. Musíme se stabilizovat, ano, a víc z recese a využít tedy tohoto eh, několika letého, víceletého rámce a rozpočtu, abychom šli správnou cestou. Děkuji paní Toja a nyní má slovo paní Jensen. Minuta. Tak Děkuji, pane, paní předsedkyně. Ze strany politické skupiny ALDE je pojem flexibilita velice důležitým pojmem, ale jde tam také o nové dodatečné vlastní zdroje. Včera jsme zažili a také v tomto dokumentu je obsaženo, že jsou velké problémy s vlastními zdroji. Ten systém je nespravedlivý a je třeba ho změnit. To se také plánuje. Ale přesto mám jisté obavy. Obavy v tom smyslu, že kyperské předsednictví se bude držet něčeho, co bychom v podstatě měli opustit. V rozpočtu bychom měli odrazit skutečné potřeby a ne neustále pomýšlet na to, co poplyne zpět členským státům. Chceme uspořit v oblasti společných výdajů na výzkum, protože chceme chránit zemědělství. E, toto je téma, které se neustále objevuje neboť eh, ministři financí chtějí, aby do jejich pokladen eh, plynulo něco zpět. Eh, co se týče vlastních zdrojů, tak je tam šest bodů, šest záležitostí a jde o to, abychom vytvořili a zavedli lepší systém a já přeji, abychom zohlednili těchto šest bodů. Děkuji a nyní paní Trypel. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři, pane zástupci rady. Nejdříve musím konstatovat, že jsem otřesena Eh, eh, ohledně projevu kyperského eh, zástupce předsednictví. Já u vás vůbec necítím, či nevnímám, že byste chtěl uh, rozhodně pracovat pro budoucnost Evropy pomocí vašeho návrhu na nový víceletý rámec. My víme na jedné straně, že členské státy musí konsolidovat své rozpočty a současně víme, a je to naším společným zájmem, že potřebujeme podněty pro udržitelný růst potřebujeme bojovat proti klimatickým změnám, musíme eh, přeměnit naši ekonomiku v ekonomiku nízkouhlíkovou, musíme dát mladým lidem nové šance a tím také eh, více důvěry a očekávání v projekt Evropské unie, ale to se nám nepovede, pokud to seškrtáme tak, ten rozpočet, jak to navrhují čistí plátci v radě. Toto není ve smyslu evropského ducha. Proč je důležité mít vlastní zdroje a přiměřeně regulovat finanční trhy a zapojit je do nákladů krize? Proto to, protože toto je signálem spravedlnosti, protože je důležité, aby banky převzaly odpovědnost. Není možné, aby za krizi zaplatili pouze obyčejní lidé a daňoví poplatníci. Je třeba, aby svůj podíl nesly banky a spekulanti na finančních trzích. Proto je návrh daně z finanční transakce důležitý, je spravedlivý a je to příspěvek k sociální Evropě a tyto částky by měly plynout do evropského rozpočtu. Pan komisař Levandovský tam má dobrý dobrý přístup, který se týká toho, že členské státy budou mít nižší příspěvky do rozpočtu, pokud se zapojí do systému daně z finančních e, transakcí. Státy by si ponechaly jednu třetinu z jejího výnosu a dvě třetiny by plynuly do evropského rozpočtu. Toto je správný přístup a je to v našem společném evropském zájmu a já doufám, že Rahna se pohne tímto směrem. A další věc. Politické rozhovory o rozpočtu. Já si myslím, že máme dobré důvody proto, abychom vytvořili dostat, dodatečné modely pro podněty z evropského rozpočtu. Ale nám jde o nedělitelnost evropského rozpočtu. My nepřipustíme, aby nám odejmuli demokratická práva nad evropským rozpočtem, tak jak si to přejí některé členské státy. Nezávisle na tom, k čemu dospějí členské státy a co si vymyslí, musí si být eh, jistí, že z naší strany my vždy budeme bojovat za jednotný evropský rozpočet. Děkuji. Slovo má pan Ashworth. Děkuji paní předsedkyně, chci poblahopřát oběma zpravodajům a musím říci, že v jejich zprávách je toho mnoho, co můžeme podpořit. Eh, dovolte mi zmínit tři věci. Jednak eh, k otázce velikosti rozpočtu. Je důležité, abychom eh, reflektovali složitou situaci, ve kterých se vlády v členských státech nacházejí. Proto chceme zmrazit ten rozpočet na úrovni 1% HNI. K otázce vlastních zdrojů. Jsme otevřeni návrhům, nicméně e, nepřesvědčila nás ani myšlenka daně z finanční transakcí, ani z e, daní z přidané hodnoty. A pokud jde o o úlevy, e, to není otázka sentimentu, to je otázka praktičnosti. A nakonec mi dovolte zmínit otázku řešení krize v rámci evropské ekonomiky. To chápu. Nicméně vzhledem k tomu, že máme velmi omezené prostředky, není snad čas na to, abychom zrevidovali eh, politiku výdajů z evropského rozpočtu? je jasné, že ta rozhodnutí v nejbližší budoucnosti budou velice důležitá a velice těžká. Já chci zdůraznit tomuto parlamentu, že, ty, že ta rozhodnutí musí být založena na cíli dosažení skutečné evropské přidané hodnoty. Děkuji. Děkuji, eh, pane, Ashford, a slovo má pan Klute. Děkuji mnohokrát. Nejdříve bych chtěl poděkovat oběva zpravodajům. Myslím si, že zpráva je celkově dobrým postojem našeho parlamentu v tomto velkém sporu mezi parlamentem a radou. Za svou prach frakci bych chtěl především poukázat na to, že úsporná politika posledních let zjevně stroskotala. Je neúspěšná země, které musí je spořit, tam došlo k propadu, růstu, eh, narostla zaměstnanost a chudoba. V rámci nového finančního rámce ovšem je tady snaha takovou tu politiku zakotvit i na dalších sedm let, protože velká část evropského rozpočtu plyne zpět do členských států a tam slouží rozvoji ekonomiky, výzkumu a vzdělávání. A proto my nebudeme nikdy souhlasit se seškrtáním víceletého rámce. Chci tady připomenout historický příklad země, ze které pokázím, Spolková republika Německo. Po druhé světové válce se nacházela v podobné hluboké krizi. Pak došlo k dohodě, kde došlo nejenom k oddlužení, ale zcela jasně v rámci Maršálova plánu došlo k tomu, že byly zavedeny pomocí podpůrných programů impulzy pro růst a to vedlo k tomu, že Německo se dokázalo vypořádat se svou zadlužeností po druhé světové válce a dokázalo uskutečnit opravdový hospodářský rozvoj. Proto si myslím, že nesmíme škrtat, musíme naopak eh, náš rozpočet dále rozvíjet tak abychom dokázali podpořit růst a překonat krizi. Chci jasně podpořit to, co řekla Helga Triple velice podrobně a týkalo se to tématu vlastních zdrojů a daně z finančních transakcí. Tuto pozici plně podporujeme a přáli bychom si, aby parlament v otázce vlastních zdrojů a prosazování daně z finančních transakcí si uvědomil, že to je důležité téma a ještě usilovněji se tomuto tématu věnoval. Děkuji, pan Morganti. Děkuji, paní předsedkyně. Tato průběžná zpráva o víceletém finančním rámci eh, dává určité mm, podněty, se kterými lze souhlasit, a to zachovat udržitelný eh, udržitelnou, eh, mírnou, umírněnou formu výdajů s určitou flexibilitou pro vynakládání zdrojů, ale zásadním je, jak to všechno financovat. Stávající mechanismus není udržitelný, není tedy akceptovatelné ale zavádět nové formy korekcí a kompenzací pro členské státy. Itálie za poslední desetiletí měla negativní návratnost e, a to každý rok asi 5 e, miliard euro a sever Itálie e, tedy neustále musí tedy Eh, trpět těmi různými eh, eh, kroky, které podnikají Německo a další. Spojené, Spojené království například mají své korekce, různé ty úlevy, které si chtějí zachovat. To není přece možné. Není možné zavádět. Mm, potom bychom měli tedy i mm, zavádět takovou korekci mm, na, pro sever Itálie, protože sever Itálie do, do, doplácí na to, co dělá na jihu, se dělá na jihu Itálie a vůbec v Evropě. Děkuji, pan Hartong. Voorzitter, Děkuji. Paní předsedající, pane Levandovsky, včera šlo o rozpočet na rok 2013, nyní se zabýváme víceletým rámcem 2014-2020. Pan Mícov předseda již hovořil či hrozil o tom, že e, uplatní právo veto a nizozemský premiér by měl učinit to tež. Komisi bychom měli jasně ukázat, že není možné, aby ohrožovala národní parlamenty, neboť národní parlamenty rozhodují o evropských prostředcích a ne vy zde. A vy byste se měli podívat na agentury, či které neplní cíle, které mají a revidovat je. A Evropská komise by si neměla myslet, že může prosadit evropské daně. Nizozemsko, stejně tak jako Velká Británie, mají právo veta a doufám, že ho brzy uplatní. Děkuji panu Hartungovi, pan Maninesku. Děkuji mnohokrát. Zpráva pana Bögeho a Kalfina zdůrazňuje priority, eh, které byly odsouhlaseny parlamentem ve zprávě Lamasurově. Parlament eh, hraje důležitou roli při řešení současné hospodářské krize. Hovoříme zde o rozpočtu, který se investuje zpět do členských států, a to v míře zhruba až 95%. Vytváří se tím růst pracovní místa a prosperita. Nicméně eh, úspory byly potřebné, ale měly být doplněny jakýmisi katalytickými opatřeními pro jednotlivá hospodářství, namísto toho, abychom všechno, eh, eh, abychom všechno zamrazili eh, na stávajících úrovních. Pokud to nastane, rozpočet zkrátka nebude přijatelný. Podíváme-li se na nový víceletý finanční rámec, budeme souhlasit se změnami pakli, pouze pakliže bude přepracován systém vlastních zdrojů, to znamená, že máme zde ty dvě možnosti DPH a v daň z finančních transakcí, které bychom podpořili. Pokud jde o aktivitu zde v Evropském parlamentu, myslím si, že strategie, kterou navrhla příslušná pracovní skupina, tak to je návrh, který je pod stropy, které navrhuje parlament a s tím nesouhlasíme. Nicméně Eh, nejsme si jisti, zda bude potřebný počet poslanců a poslankyň hlasovat proti návrhu rady. Eh, můžeme, musíme tady počítat s tím, že eh, pakliže tato situace nastane, dojde k vážnému problému pro celou Evropskou unii. Já si myslím, že to je téma, ve kterém by se měli angažovat všichni poslanci Evropského parlamentu. Tak by to konec konců mělo být u všech horizontálních otázek týkající se úrovně Evropské unie. Doufáme, že se nám podaří změnit stanovisko členských států. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové, když hovoříme o příštím víceletém finančním rámci a hovoříme o částkách a o politikách, které chceme financovat, a když o tom vedeme spory a snažíme se dohodnout, tak to je pouze jedna stránka meda, mince a to je ta stránka výdejová. My musíme nově eh, strukturovat i tu druhou stránku, stránku příjmu. To také není nic nového. Již 20 let použi- požaduje Evropský parlament transparentní nový systém vlastních zdrojů, spravedlivý systém. A nyní poprvé máme příležitost eh, jak si silněji zaklepat na tyto dveře. Již pomocí zprávy Šure jsme eh, požadovali systém vlastních zdrojů, který odstraní veškeré rabaty a příjmy evropského rozpočtu učiní zcela nezávislé na eh, penězích, které plynou z jednotlivých členských států z jejich rozpočtu. Komise částečně toto zohlednila, navrhla reformu vlastních zdrojů a zavedení daně z finančních transakcí. My tento návrh podporujeme, i když zavádí pouze 40% reformu. Alespoň je to krok a to dokonce i správným směrem. Evropská unie eh, obdržela Nobelovou cenu míru jako dík a jako pobídku. Pokud budeme mít reformu systému vlastních zdrojů, tak by mohla skončit to neustálé vyrovnávání mezi těmi takzvanými čistými pláci a čistými příjemci. Konečně bychom s tímto mohli skoncovat, pokud bychom měli přímé eh, příjmy evropského rozpočtu a mohli bychom skoncovat konečně s takovými těmi zbytečnými hádkami mezi tím, kdo zaplatil více a méně. Děkuji. Děkuji, pan Lajon Minota. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Eh, můj kolega liberálních demokratů ze Spojeného království eh, Eh, eh, eh, také podporuje jako já tedy tuto rezoluci, to znamená více prostředků, abychom snížili více tedy rozpočtu evropského z vlastních zdrojů, abychom snížili příspěvky členských států. To je velice důležité a je na, na příští eh, eh, eh, léta, protože většina těch prostředků stejně se vrací členským státům, abychom plnili cíle strategie 2020 a podle mě tedy ten rozpočet je třeba tedy přehodnotit z pohledu eh, růstu a eh, doufíme, že tedy ty, do, ty doby škrtu skončí, ale nemůžeme, skončit, nemůžeme souhlasit s velikostí rozpočtu a u nás se eh, dělají škrty na zdravotní politiku, na školství a asi bychom těžko mohli vůbec odůvodnit nějaký nárůst evropského rozpočtu jako takového. Proto já bych chtěl mít rozpočet, který bude reflektovat tvrdou dobu, kterou prochází národní vlády a musí se tomu přizpůsobovat. Nicméně všichni můžeme akceptovat menší rozpočet, který bude ale eh, mít větší flexibilitu, aby mohl plnit ty klíčové priority. Děkuji, pane Lion, a nyní má slovo pan Šimanský. Minuta. Myslím, že racje v tom spoře jsou e, dla Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já si myslím, že argumenty, které máme v této rozpravě, jsou velmi dobře e, e, známé. Ti, kteří jsou pro, říkají, že je potřeba e, mít menší rozpočet, abychom snížili deficity. Ti, kteří chtějí vyšší rozpočet, říkají, že pákový efekt e, budeme mít jenom tehdy, pakliže budeme mít dostatečnou úroveň finančních prostředků. Mě ale zajímá něco jiného. Jak je možné, že konzervativci i socialisté hovoří o zvýšeném rozpočtu? když tito lidé ve Švédsku, Lucembursku a konec konců i ve Francii a v Německu Eh, přesně tito lidé eh, eh, prosazují omezení rozpočtu. Jak je možné, že v Evropském parlamentu socialisté a konzervativci chtějí navýšit rozpočet, když vědí, že v rámci požadavku úspor je vlastně i na poli rady zajištěn rozpočet omezenější. Jak je to možné? Tak to přece parlament jenom dostává té pověsti, té ironičnosti toho, že parlament dostal, eh, dostal Nobelovu cenu míru a vlastně oslabuje vlastní, eh, eh, vlastní pravomoce. Děkuji, paní Andreasen. Děkuji. Tento parlament už se dostává nad rámec elasticity. Může snad někdo tvrdit, že ty miliardy euro utracené na Lisabonskou agendu z peněz daných poplatníků nám vůbec něco dali? Podívejme se na důkazy. V roce 2007 byla nezaměstnanost 7,3% v EU. Dnes to je 10,5%. Ve Španělsku Eh, což je země, která dostává nejvíce peněz z fondu eh, soudržnosti, je nezaměstnanost 25%. HDP v EU stagnuje a nesmíme zapomínat, že dokonce i účetní dvůr nedal výdajům eh, Evropské unie vlastně kladné prohlášení věrhodnosti více než 10 let. Víceletý finanční rámec je budován na selha, selhavších projektech. A e, Podívejme se teď na, nej, na nejdůležitější z nich. Zaměstnanost e, potřebuje novo, nový průmysl a to potřebuje kapitál, flexibilitu a menší, e, menší byrokratičnost, což EU nemá ani jedno. Já si myslím, že víceletý finanční rámec potřebuje, aby se tak řeklo, ostříhat. Nepotřebujeme daň z finančních transakcí, abychom platili další zbytečné výdaje. Děkuji. Pan van der Stöp. Děkuji, paní předsedkyně. Evropská unie má eh, eh, Evropské unii chybí 10 miliard v rozpočtu a chce 1 miliardu od eh, nizozemských daňových poplatníků. Brusel chce, abychom měli rozpočty v deficitu do výše maximálně 3%, ale sám to nedokáže splnit. A to je chyba komise vzhledem k eh, selhání finanční politiky. Není to vina členských států. V Nizozemsku se formuje nová vláda a všichni se ze všech sil snaží sehnat peníze, odkud mohou, aby ty peníze, které komise po nás chce, splatili. Já myslím, že nemá smysl hovořit o víceletém finančním rámci, pakliže komise sama nedokáže splnit slovo. Je to velice pokrytický přístup z její strany a tyto nesmyslné požadavky pro víceletý finanční rámec a zásahy do národních rozpočtů jsou naprosto směšné. Děkuji, paní Hübner. Paní předsedkyně, já bych chtěla zmínit eh, riziko spojené s tímto vyjednáváním. Za prvé, rozhodnutí o víceletém finančním rámci se eh, nepřijme eh, v listopadu, tak potom jak vysvětlíme občanům, že nemohou spolehat na evropský rozpočet jako katalyzátora pro růst a zaměstnanost? Musíme to jasně říci členským státům

Ano, smlouva nám umožňuje, abychom měli rozpočet, i když vy zablokujete rozhodnutí a je třeba pouze nalézt právní základ pro nové investiční eh, programy a my ho nalezneme. Za druhé korekce, ty jsou zásadní pro celý proces. Doposud diskuze se zaměřuje na výdaje, ale korekce by měly být transparentní, dočasné a mělo by jich být málo. Diskuze začíná teprve teď a bylo by nezodpovědné eh, zvyšovat eh, národní korekce a to by bylo nemožné potom se dohodnout v listopadu. Dále riziko tradičního systému DPH to nebude nahrazeno, eh, pokud to nebude nahrazeno eh, tedy pro, eh, udržitelným, proveditelným systémem DPH, tak tady je velké riziko. To by byla škoda, kdybychom nevyužili příležitosti. A dále za můj výbor a výbor soudržnosti říkám, že bychom neměli se odchýlit od hlavního poslání soudržnosti a to investovat do růstu s cílem snižovat strukturální rozdíly, což znamená, že národní a regionální sociální kritéria by měla respektovat berlínskou metodiku. Děkuji, děkuji, za, po, děkuji za pozornost. Nyní Catch the Eye a na začátku dám slovo panu Nikolesku. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Rovněž já jsem požádal o to, abych mohl vystoupit, proto abych podpořil pozměňovací návrh číslo 72, který předložili kolegové. Týká se to přímých plateb v zemědělství a jde o to, abychom nahradili e, současný e, jaksi negativní trend v této oblasti e, Parlament ve svých mnoha usnesení se vyslovil pro rovné zacházení mezi jednotlivými členskými státy, co se týče právě politiky zemědělství. A e, bohužel v současné době nemůžeme říct, že by v současnosti e, tento názor panoval. E, jde tedy o to, aby parlament v rámci vydávání s radou se věnoval této otázce protože evropští občané z východní Evropy mají rovněž svá práva. Děkuji. Děkuji, pane Nikolesku, pan Tabadži. Děkuji, paní předsedkyně. Társam joggal említette, hogyha... Má kolegyně Jutta Haug právem hm, zmínila eh, to, eh, že Evropské unie byla udělena Nobelová cena, ale myslím si, že kdyby výbor pro udělování této ceny byl zde přítomen, tak bychom pravděpodobně tuto cenu nikdy neobdrželi čistí plátci a čistí příjemci se samozřejmě liší, existují napětí mezi těmito dvěma skupinami členských států. Pan komisař Ševčovič řekl, že tento rozpočet by mohl být rozpočtem příjmu a výdajů, ale pokud se podíváme na budoucnost kohezních a strukturálních fondů, tak ta vypadá velice nedobře. Eh, pro mnoho členských států z toho vyplývají velké výzvy, protože právě z kohezního fondu, ze strukturálních fondů dostávají mnoho prostředků a eh, tyto prostředky využívají pro investice. Já bych chtěl, abychom soustředili naši pozornost na Maďarsko. Evropská komise plánovala špatným způsobem, neprovedla žádné potřebné studie a my bychom mohli ztratit

Eh, do konce roku jsme se dohodli na rámci a za druhé i je to ta výzva, o které hovoří pan BG a to se týká, pokud tam mají být nějaké redukce, tak musí být odůvodněny, ať je to zemědělská politika, ať je to soudržnost, ať je to Horizon 2020 a naše financování zde v Evropě vždycky musí mít přidanou hodnotu a pokud nemá tu přidanou hodnotu, tak by to bylo špatné a to by bylo těžké potom pro nás. Za druhé, Eh, druhá část naší diskuze dnes dopoledne o vlastních zdrojích. Zde chci poděkovat těm zemím, které zavedly eh, tu eh, daň z finančních transakcí v rámci posílené spolupráce. Já doufám, že všechny státy případně přistoupí k tomuto systému, což i sníží potom ty různé dohady a argumentace do budoucna. Děkuji, slovo má pan Alves. Děkuji. Necháme nechápeme, jak může rada tvrdit, že jeho prioritou je nadále silný, inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst, když potom tvrdí, že předsednictví eh, chápe, že je nevyhnutelné, aby se seškrtal eh, veškeré částky a to ve všech okruzích, že ve všech okruzích se musí škrtat. Eh, Lisabonská strategie již ztroskotala. Měli jsme být nejkonkurenceschopnější a nejdemenejší ekonomikou do roku 2010, tak k tomu nebylo. Pak jsme si navrhli strategii až do roku 2020. Je to tedy strategie nebo pouze slova? Cílem je, abychom měli nezaměstnanost ve výši 5%, abychom navýšili na 3% výzkum vývoje inovace, abychom zredukovali o 20 milionů osoby, které se nachází v ohrožení chudobou. E, tedy Unijní rozpočet není pouze rozpočet výdajový, je to investiční rozpočet, který potřebujeme stejně tak nezbytně jako e, národní rozpočty, i když jsou eh, momentálně se potýkají s potížemi. Děkuji pan Paška. Děkuji eh, paní předsedkyně, pane komisaři, pane místopředsedo komise. Uhelným kamenem členské unie jsou členské státy, které vytváří Evropské společenství a odevzdávají část svých pravomocí i finančních prostředků Evropské unii. Pouze členské státy a jejich vlády a národní parlamenty mají právo říci, kolik finančních prostředků svých daňových poplatníků věnují na společné aktivity Evropské unie. V dobách, kdy jsou všechny země Unie a jejich občané nuceni šetřit, musí i komise přispět ke konzolidaci hospodaření Unie a přehodnotit priority v současné aktuální hospodářské situace. Já podporuji solidaritu v rámci Evropské unie a jsem přesvědčený o tom, že je třeba nalézat takové modely řešení, které přinesou nejenom solidární přerozdělování finančních prostředků, ale také zabrání tomu, aby finanční prostředky byly zneužívané na projekty, které v rámci solidarity nepřinesou méně rozvinutým částem Evropy takové bonusy, které by mohly pomoci k hospodářskému růstu. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní má slovo pan Sikiersky. Proponovaný wieloletní budżet jest... Děkuji mnohokrát. Navrhovaný nový víceletý finanční rámec eh, je navrhován eh, tak, že v něm není příliš mnoho finančních prostředků, je velmi omezený. Eh, již zde máme seškrtání o 12% a toto nutně neodpovídá eh, našim cílům a je mnoho oblastí, kde chybí finanční prostředky. Zpráva se tedy věnuje tomu, jak bude strukturován víceletý rámec a vše se vypočítává na, ve měřovacích základech, které již nejsou aktuální. Rozpočet se eh, sestavuje s ohledem na kritéria soudržnosti, to je zejména ten druhý pilíř, který jde ve prospěch eh, venkovských oblastí, ale méně ve prospěch ven... zemědělců. Děkuji. Děkuji, slovo má pan Kle... paní Kleva. Děkuji. Já se omlouvám, paní Kleva, ano. Pomemben dokument, verjetno tistih, s eh, největší politickou téžou přichod... Máme před sebou dokument, který je velice užitečný a který se týká e, příštích sedmi let. Zde chci využít této příležitosti a vyslat jasný signál radě a komisi. V této době krize E, je třeba, aby rozpočet byl dostatečný, abychom zajistili růst a soudržnost a musí to být nástroj i pro koordinaci cílů, které si stanovila Evropská unie, proto aby mohla aby mohla investovat do svých programů, rozvojových programů, protože jinak bychom nebyli schopni vůbec plnit národní reformní programy, které v této době eh, se provádí v členských státech. Dík, dík, děkuji, chci, chci poděkovat panu Vlasákovi a dalším kolegům za to, že zdůraznili i ty méně rozvinuté regiony jako je i v případ eh, východních regionů Slovenska, eh, které by mohly být poškozeny potom. Je třeba si uvědomit, že eh, mají problémy s absorpcí fondu. Děkuji, pan Papa Nikolau. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Všichni se shodneme, že tento víceletý finanční rámec je naprosto zásadní pro příští finanční období. Bude to období, které bude charakteristické jak eh, řekli všichni předřečníci, velmi, vysoký, vel, velmi vysokou nezaměstnaností, recesí a negativním růstem. Ačkoliv všichni chápeme potřeby, kterým čelíme, velmi mě upřímně řečeno překvapuje, jaké názory se zde objevují redi, eh, ohledně redistribuce fondu, a hovořím zejména o regionálním eh, fondu, a rád bych, aby mi někdo z komise nebo z předsednictví na toto odpověděl. My hovoříme o HDP jednotlivých regionů v období 2008 až 2010 a to je velmi nefér, protože od té doby dojdo k, do, došlo k radikálním změnám, k horšímu tedy. A například v Řecku, jak jistě víte, máme negativní růst ve výši 18,4 což je něco podobného jako velká hospodářská krize v USA ve 30. letech. Takže i toto musíme zohlednit a chci se zeptat, zda to zohledňujete. Děkuji. Um, Paní předsedkyně, já si myslím, že Evropský parlament musí být Evropským parlamentem a ne nějakou sbírkou parlamentů členských států a proto tato průběžná zpráva, za kterou děkuji kolegovi Begemu a Kalfinovi, skutečně reflektuje tu evropskou dimenzi rozpočtu. Mm, my jsme dlouho vedli diskuze o tom, kdo platí a kdo z toho profituje, ale přece o tom to není v Evropské unii a v našem rozpočtu. Musíme uznat, že jsou zde potíže v členských státech, ale musíme zdůrazňovat, aby evropský rozpočet byl pro evropského občana, aby byl pro růstový, pro růst pracovních míst. Předseda výboru Agri velice dobře reflektoval názor našeho výboru, ale také chci zdůraznit kolegům, že zde my eh, chceme aby tyto peníze umožnily eh, nebo pomohly eh, více zemědělcům v Evropské unii, protože zde některé státy mají oprávněně pocit, že kvůli rozdílům v platbách eh, jsou na tom hůře, než by měly být, takže to je třeba také napravit. Děkuji, děkuji pan Odí. Děkuji, paní předsedkyně, pane předsedo rady, pane komisaři. Musíme se dohodnout, jinak se nám vysměje mezinárodní společenství Eh, protože budeme mít potom jenom takový malý rozpočet a ta dohoda je těžká. Já musím zdůraznit, že musíme i mít revizní klauzuly revize v roce 2017 a do roku 2017 budou moci i členské státy ratifikovat smlouvu o stabilitě a ekonomickém řízení. Vyřeší se eh, finance, eh, vyřeší se zadlužení státu. V roce 2017 budeme mít nový parlament, novou komisi, nového předsedu Evropské rady, takže pokud se dohodneme, no tak mm, to bychom ohrozili mm, všem. Proto bychom tam měli mít tu revizní klauzuli, tak aby v rámci politické diskuze mohli potom se dohodnout na perspektivách revidovaných, které budou i reflektovat naše evropské ambice. Děkuji, pan Maňka. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní, děkuji, paní předsedkyně. V některých zemích by bez kohize nebyly žádné veřejné investice. A bez investic by ustaly veškeré motory a nemohli bychom hovořit o boji s krizí. Z politiky soudržnosti mají profit nejenom chudé členské státy, ale z důvodu jednotného trhu také bohaté členské státy, protože jsou významnými dodavateli výrobků, služeb a know-how. Zde chci připomenout společnou deklaraci v úrovni, na úrovni představitelů 15 států přátelů soudržnosti z 5.10. Tato schůzka se konala v Bratislavě na Slovensku. Byli tam představitelé jak nových, tak starých členských zemí a konstatovali, že politika soudržnosti je klíčovým investičním nástrojem pro naše země. Pokud dojde ke snížení financování v této oblasti, nedosáhneme ambicí Rady, jak je přijela ve svých závěrech, ani cílu strategie Evropa 2020. Hlavy 15 členských států konstatovali, že neexistuje žádný prostor pro snižování finančních prostředků pro politiku soudržnosti a doufám, že tento postoj se zváží při rozhodování o budoucnosti Evropy. Děkuji. Děkuji a nyní paní Mazekovič. Hvala lepa, predsednica Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Pokud jde o víceletý finanční rámec 2014 až 2020, je potřeba zmínit, že je potřeba rozhodovat se rychle. Vzhledem k tomu, že momentálně zažíváme krizi a protože si vlastně sami říkáme, co budeme dělat, do čeho budeme investovat. Právě proto je e, tento finanční rámec tak důležitý, protože na tyto otázky odpovídá. Je také potřeba si lépe uvědomit, že Evropa je do značné míry jedinečná, pokud jde o rozvoj regionů a velkovských oblastí, oblastí a konec konců i měst. Právě proto v rámci soudržnosti potřebujeme zachovat pozitivní trend, který jsme viděli v minulosti. Děkuji, pan Banky. Paní předsedkyně, vážený pane zástupce rady, vážený pane zástupce komise, chtěl bych hovořit o významu sportu a o to, eh, jak by bylo důležité v rámci nového finančního rámce, abychom právě pro sport měli více zdrojů. Existuje tady návrh z naší strany, já doufám, že to plénum podpoří. Sport je velice důležitý právě v oblasti eh, rozvíjení zdraví, zdravého životního stylu našich společností. Já bych chtěla zareagovat na to, co řekl předřečník, na maďarskou rozpočtovou situaci. Bylo by fér, kdybychom společně hovořili upřímně. Eh, měli bychom vysvětlit radě a komisi, co Maďarsko potřebuje, aby se mohlo rozvíjet. V roce 2011 jsme náš rozpočet eh, ukončili s velkým plus. Eurostat to dokazuje. I navzdory tomu ovšem eh, nebyl pozastaveno eh, postup proti Maďarsku. Děkuji. Děkuji, pane banky, pan Olbricht. Děkuji, debata wskazuje że zdecydowana większość parlamentu europejskiego. Děkuji. Děkuji vám. E, rozprava ukazuje, že jednoznačná většina v Evropském parlamentu je pro rozpočet, který bude e, příslušný cílům Evropské unie. E, ovšem v Evropské unii i v parlamentu zároveň všichni víme o krizi a o nutnosti šetřit. Ovšem, pokud jde pouze o to získat podporu voličů, v Evropě a pak někdy v budoucnu eh, naopak podpořit škrty v rozpočtu, tak to myslím nepovede k ničemu. To povede pouze k tomu, že se nesplní cíle a dále to povede k tomu, že budeme mít velmi obtížnou rozpočtovou situaci. Já bych rád poprosil komisi, aby rozpočet ještě zvážila, a aby zohlednila, že tímto rozpočtem se cíle prostě nesplní. Děkuji. Náš poslední řečník, pan Nikolášik. Děkuji, paní předsedkyně. Um, finanční rámec... Vícelecí finanční rámec musí odrážet politické ambice Evropské unie, jak jsou obsaženy v strategii Evropa 2020 a musí se stát odpovědí na očekávání občanů unie. Rozpočet by měl jednoznačně být stimulující a hlavně prorůstový, abychom ekonomickou krizi co nejdříve definitivně překonali a aby Unie zvýšila zaměstnanost a blahobyt svých občanů a rovněž upevnila své postavení na světových trzích. Politika soudržnosti si proto žádá přiměřené finanční prostředky. Tyto prostředky v žádném případě nesmí být nižší než v současném období. Právě naopak, rozpočet na politiku soudržnosti by měl být ještě navýšen, protože výdaje představují strategické investice do oblasti s přidanou hodnotou. Děkuji mnohokrát a zdravím jak pana komisaře, tak pana místopředsedu komise. Děkuji, tím jsme skončili s Catch the Eye a dám slovo panu komisaři. Mrs. President, Paní předsedkyně, kolegové, děkuji, děkuji za připomínky. Nebude existovat žádný víceletý rámec bez souhlasu Evropského parlamentu, to je evidentní. Vaše hlasování je důležité pro nás a určitě i nám pomůže vzhledem k výjimečnému stavu v Evropě. To je příklad interinstitucionální spolupráce, kdy každá z institucí hraje významnou roli, včetně národních parlamentů, které i to platí pro téma tedy zdanění a vlastních zdrojů. No taxation without representation. Pan Hartong většinou je velice kritizí, kritický a já eh, mm, tedy mm, skutečně si myslím, že to je nutné zasadit víceletý rámec do kontextu realistického růstu a konkurenceschopnosti v Evropě. To není pouze nějaká politická deklarace, nějaké agendy vybavené penězi. Ne, ten rozpočet musí vycházet z jasné předvídatelnosti investic v Evropě, kde v národních rozpočet, rozpočtech není, nejsou prostředky na investice a proto Evropský parlament eh, zde hraje klíčovou roli, protože to bude role rozpočtu v Evropě. Zatím mm, tady se hodně hovořilo o berlínské metodice soudržnosti, eh, ale ta eh, Eh, čísla, aktualizovaná čísla, která máme, tak to jsou pouze ta čísla, eh, které můžeme použít jako kalkulaci mm, s těmi různými pojistkami, které máme tam potom zabudované pro země jako Maďarsko například. Maďar, vlastní zdroje, jednota rozpočtu, jednotný rozpočet. Eh, podle nás jednota znamená, že bychom neměli mít ještě nějaký druhý rozpočet. Ne, to má být jednota všeho, co se doplňuje na stránce příjmové výdajové. To, co máme na stole, je podle mě spravedlivá nabídka, transparentní a jednoduchá, která reaguje na požadavky všech, kteří volají po transparentním, spravedlivém systému vlastních zdrojů. A pokud se nám podaří provést skutečnou reformu příjmové stránky, tak to bychom mohli dostat kolektivně další Nobelovu cenu. To tež platí i pro zjednodušení, po kterém eh, volá všech 27, respektive 28 členských států. A nakonec Evropský parlament hraje významnou roli, pokud jde o úroveň výdajů. Ten návrh je velice umírněný. Ve srovnání s národními rozpočty to není spravedlivé žádný členský stát v minulosti nemusel e, pojmout tak obrovské rozšíření, geografické rozšíření. Bude nás 28 e, v příštím finančním rámci. A budeme mít více tedy kompetencí a úkolu, tudíž e, musím to porovnat. Náš roční rozpočet je nižší než deficity některých členských států. Musím i říci, že evropský, že britský příspěvek do rozpočtu v podstatě ten je nižší, než Británie přispívá k rozpočtu svých požárníků. Problem of, of European Union. Thank you for your attention. Takže toto problémem Evropské unie skutečně není. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám mnohokrát, pane Levandovský, pane komisaři. Teď dostane slovo pan Mavrojanis. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, děkuji vám mnohokrát za tuto rozpravu. Plně chápu obavy některých z vás. A Vím, že někteří z vás nepodpoří, a to myslím eufemicky, přístup, který jsme zvolili pro příští víceletý finanční rámec. Nicméně si velmi vážím vaší upřímnosti v této věci. Velmi dobře víte, že existuje velká propast eh, mezi členskými státy a jejich názory na toto téma. Doufám, že naproti tomu vy uznáte, že na obou stranách té pomyslné barikády jsou velmi silné argumenty a existují také různé postupy, jak splnit naše stanovené cíle. Chtěl bych vás ujistit, že na straně příjmu velmi tvrdě pracujeme a velmi brzy předložíme další podrobnosti týkající se konkrétního zvoleného postupu. Některá velmi důležitá institucionální téma, která se týkají evropského rozpočtu, Eh, která se dostala na jednací stůl na základě jednání rady minulý týden, byla změna jak panem Lamasurem, tak ostatními váženými řečníky. Pokud dovolíte, já se k ním nebudu vyjadřovat, hlavně proto, že eh, dnes dále dopoledne budeme mít příležitost diskutovat přímo s předsedou eh, Evropské rady, panem Van Rompuyem. Dovolte mi velmi stručný komentář eh, k eh, příspěvku paní Anne Jensen. Při vší úctě si myslím, že ve svém dokumentu nevyjadřujeme ani podporu eh, toho just retour, ani se nezmiňujeme o přímých platbách jako té pomyslné dojné krávě. Zmiňujeme pouze témata k zamyšlení. Ovšem, možná jsem, dost možná jsem správně nepochopil, co jste chtěla říci. Pokud jde o daň z finančních transakcí, všichni víme, že se ukázalo, že toto nebude přijatelné na úrovni všech 27 zemí. Teď pokračujeme v režimu rozšířené spolupráce a předsednictví se zavazuje v těchto diskusích dále pokračovat. Nicméně si musíme uvědomit, že ta rozšířená spolupráce se netýká vlastních zdrojů. Ta se týká národních zdrojů. Tady nejde o daň z finančních transakcí jakožto vlastní zdroj. Takže pokud jde o stávající práci na víceletém finančním rámci, snažíme se zkrátka o to, abychom našli nějaké spojení mezi eh, příjmy v členských státech, které jsou v režimu rozšířené spolupráce, eh, s vlastními zdroji pokud jde e, s přihlednutím k tomu příslušnému snížení o, té, o té jejich národní příspěvky. Ovšem musíme si uvědomovat, že zde máme jak právní, tak politické překážky, zejména v některých členských státech, e, které by jinak chtěly participovat na daní z finanční transakci v režimu rozšířené spolupráce. Dále bych rád zdůraznil, e, že eh, chci ujistit eh, poslance, kteří se k tomu vyjadřovali, že se i nadále zaměřujeme na méně rozvinuté regiony. To je jedno z mála nekontroverzních témat eh, v, tele, v této celé rozpravě. Pakliže říkáme, že úroveň víceletého finančního rámce bude nutně muset být zrevidována směrem dolů a že všechny kapitoly a podkapitoly tímto snížením budou zasaženy, to není naše přání. My eh, jako, eh, jako upřímní moderátoři této diskuzi, chc, diskuze chceme představit poctivá čísla, která budou věrně reflektovat stávající situaci. A to samé se týká otázek zaměstnanců, což zmínila paní Rotenberg. I v této otázce je potřeba nalézt tu správnou rovnováhu. Dovolte mi ještě jednou zdůraznit fakt, že Rada zatím nedospěla stanoviska k víceletému finančnímu rámci a že tyto rozpravy i nadále pokračují co nejpragmatičtěji a za plného nasazení všech, a to chci zdůraznit, všech členských států. Všichni chceme dosáhnout včasného kompromisu. Samozřejmě všichni pracujeme na tom základě, že dohodnuto není nic, dokud není dohodnuto všechno. Velmi pečlivě si prostudujeme vaší průběžnou zprávu ohledně vlastních zdrojů na základě daně z přidané hodnoty. Velice pečlivě jsem si vyslechl názory, které zde dnes ráno zazněly. Mohu vás ujistit, že na ně upozorním i ostatní své kolegy v radě. Je potřeba dosáhnout eh, určité osmózy mezi jednotlivými institucemi. To je klíčem ke kyperskému předsednictví. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji panu Mavrojanisovi a nyní na závěr mají slovo zpravodajové na dvě minuty. Začínáme v alfabetickém pořadí podle abecedy s panem Bögem. Prosím. Pane předsedo, milí kolegové, děkuji za příspěvky do naší dnešní rozpravy, které ve vysoké míře odrážely postoje naší průběžné zprávy. A já apeluji na vás, abyste podpořili naši zprávu i v dnešním hlasováním. Chci ještě jednou děkuji, poděkovat všem, kteří se podíleli na vypracování našeho textu a chci říct, že tato způsob spolupráce s Ivajlo Kanfilem, s kolegy z vyjednávacím týmu z kontaktní skupiny pro mě osobně jsou jednou z nejpozitivnějších zkušeností, kterou jsem zde v parlamentu udělal jako zpravodaj. Pokud budeme takto pracovat až do konce, tak máme šanci společně něčeho dosáhnout. Pokud nyní kyperské předsednictví předseda Evropské rady přijdou s novou vyjednávací osnovou, s novým boxem, tak jak to řekl pan Mavrojanis, pokud tam budou konečná čísla, tak se nám podaří postoupit do dalšího kroku v rámci vyjednávacího procesu. A chci jasně říct, že po hlasování o této průběžné zprávě my ode dneška až do 22. jednání 11. jsme ochotni vyjednávat o veškerých detailech víceletého finančního rámce, o veškerých detailech mezi institucionální dohody, abychom opravdu dospěli k kompromisu. Je tedy na současné předsednictví, aby využilo naší nabídky a aby potom výsledky mohly být již integrovány do e, vyjednávání v rámci zasedání Evropské rady 20. a 23. 11. Chci říci, že pokud dojde k dohodě Evropské rady, tak to bude politická dohoda, nebude to nic víc než vyjednávací mandát pro Radu EU, aby potom v rámci vyjednávání s parlament dospěla ke konečnému výsledku, protože parlament musí podpořit rozhodnutí většinou svých členů a teprve potom může Rada jednomyslně rozhodnout o konečném výsledku a na to by nikdy neměla zapomínat na tento postup. Děkuji a slovo má nyní pan Kalfin. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já chci poděkovat všem kolegům, kteří se účastnili dnešní rozpravy. Myslím si, že eh, tato debata společně s hlasováním, eh, které snad proběhne později dnes, vyšle radě jasný signál a doufám, že předsednictví eh, radě jako takové tento signál předá. Máme tři důležitá témata, která v rozpravě zazněla. Jednak rozpočet musí být dostatečný. Tím pádem jakékoliv snížení rozpočtu bude velmi obtížno akceptovatelné a několikrát bylo zmíněno, že tento přístup prostě my nepodporujeme. Za další, rozpočet musí být cílený. Jsme připraveni eh, diskutovat jakékoliv myšlenky k takovému lepšímu zacílení evropského rozpočtu a k lepšímu využití peněz v něm. Chceme, aby peníze v rozpočtu proudily tam, kam mají, kam je potřeba a jak se to očekává. Za třetí, tento rozpočet musí pomáhat členským státům dělat něco, co sami na základě národních rozpočtů dělat nemohou. Má jim pomáhat s dodatečnými nástroji na vytváření růstu a pracovních míst v členských státech jako takový, protože, ta, protože všichni daňoví poplatníci na tom mají zájem. Takže to jsou ta sdělení, která potřebujeme radě předat. Je potřeba, aby rada tato sdělení chápala, než sama rozhodne. A nakonec samozřejmě budeme trvat na možnosti vyjednat všechny nástroje obsažené v právním základu. Ať už se rada rozhodne jakkoliv, bude to zváženo, nicméně svého práva e, na jednání o právním základu se nevzdáme. A nakonec k vlastním zdrojům. Velice rád jsem si vyslechl od pana Levandovského, e, že bude zahájen proces rozšířené spolupráce pro daň z finančních transakcí. Nicméně tato daň musí být vlastním zdrojem a musí být pro členské státy snadší, aby snižovaly své příspěvky HNI. Nechceme větší evropský rozpočet, chceme stabilnější evropský rozpočet a za ten budeme bojovat. Děkuji. Děkuji panu Kalfinovi a na závěr má slovo předseda rozpočtového výboru pan Lamasur, prosím. Děkuji, pane předsedo o co více je těžké vyjednávání, čím je více aktérů kolem stolu, tím je větší snaha dohodnout se, abychom spíše eh, zajistili určitou kontinuitu a jednomyslnost je nutná. Všichni souhlasíme eh, s tím, že stačí pokračovat eh, na základě minulé dohody. Nikdo na tom nevyhraje, nikdo neprohraje, všichni si otrhnou tu svoji část. A vlastně tak jsme to dělali minule. Vždy i přes úsilí eh, kolegy Békeho a dalších zpravodajů. Ale dnes Kyperské předsednictví zveřejňuje dokument o e, příjmové stránce rozpočtu, o zdrojích. A to mi připomíná dohodu s Fontainebleau, e, to je před 28 lety tehdy, kdy Evropská rada nebo rada vlastně se takto dohodla, ale ještě Evropská unie jako taková neexistovala, ani Kypr, ani Polsko nebyly členy a hospodářská unie byla <clears throat> omezená na 18 západních států s, s, mm, s tou zdí v Evropě, kdy mm, Čína ještě bojovala s hladomorem a kdy mm, o společné měně hovořili pouze vědci. Ale eh, svět se změnil, jsme v jiném století. Evropa se změnila, poté eh, přišly další čtyři smlouvy, které rozšiřovaly kompetence Unie a eh, počet členů se strojnásobil z těch původních osmi, takže zde je mm, velká historická odpovědnost naše generace, tedy naše odpovědnost, tedy komisařů, poslanců, evropských poslanců, národních vlád, e, e, znamená, že mm, to by pro nás bylo velice špatné, kdyby nakonec v roce 2020 se ukázalo, že e, jsme vypracovali něco, co v podstatě nebylo aktuálně, co reagovalo na potřeby mm, zpět před 30 lety. Děkuji. Děkuji panu Lamasurovi. Tímto ukončuji společnou rozpravu. Hlasovat se bude dnes ve 12.30. Nyní předušíme naše zasedání na jednu minutu, aby se dámy a pánové mohli usadit.